Dámy a pánové, prosím vás, kdo chcete odejít, odejděte v tichosti, protože teď začínáme s vysvětlováním hlasování. Ale ještě předtím bych vás rád informoval, že Začneme vysvětlováním hlasování ze včerejška, tedy s těmi, která, která jsme nestihli, a poté budeme pokračovat vysvětlováním hlasování k dnešnímu hlasování. A rovněž jsem obdržel žádosti o ústní vysvětlování hlasování. Naše schůze může trvat maximálně do 14 hodin, takže máme jednu hodinu k dispozici a veškerá nevyřízená vysvětlování hlasování budou muset být předložena písemně, prosím pěkně. Teď má slovo paní Nina Gil na jednu minutu. Ale ono se zdá, že není v sále, takže pan Polčák, ten tu také není, paní Morvaj. Paní Morvaj, jedna minuta. Mike, Mike. Mikrofon, prosím. Děkuji, pane předsedo. Thank you, thank you, Mr. Chair. Uh, pokud jde o šestou zprávu k kohezní politiky... Domnul Polčák, un minut. Pan Polčák má slovo na jednu minutu. You may proceed. Prosím, pane poslanče. Uh, excuse me, after, after, do, Domnul Polčák nu era Nejprve má slovo pan Polčák, on je v sále a poté dostanete slovo vy, paní Morvaj. Nejprve pan Polčák. Domnu Polčák. Ano, děkuji pane předsedo ještě jednou. Thank you, Mr. Chair

a kohézióval kapcsolatos jelentése természetesen igennel szavazok. Děkuji. Co se týká zprávy o politice soudržnosti, hlasovala jsem samozřejmě pro. A to proto, že pocházím z jedné ze zemí, která zaostává v Evropské unii a principiálně vzato bychom mohli dostat větší objem prostředků. Samozřejmě otázka je, jak ty prostředky budou distribuovány. Maďarsko momentálně nemá dojem, že dochází k vyvážení poskytování finančních prostředků mezi východem a západem Evropské unie. Proto je několik důvodů. E, za prvé je to taková ta kolonizace, kterou pocitujeme už před přistoupením, ale i po něm. A za další dochází k vysávání naší života, síly jednak ze strany eh, neoliberálních stran a neoliberálních politiků a z druhé strany oligarchů, kteří si rozdělují eh, peníze pro Maďary mezi sebou. Velice často si mezi sebou prodávají i pozemky v Maďarsku. My jsme proti tomuto a chceme, aby to bylo konečně napraveno. Pan předseda bez mikrofonu. Doamna Makovej. Paní Makovej, prosím, máte slovo. Máte vypnutý mikrofon? Říkal jsem, že vysvětlování začneme nejdříve ty, co zbyly ze včerejška. A poté budeme pokračovat s dnešním hlasováním. Tak, prosím, pane Thridge. Není tady. Pan Bogovič. Není. Paní Maletič. Není. Pan Kelly. Není tady. Pan Mamikins. Toho vidím. Jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem velice rád podpořil zprávu pana Dojče, protože mohu říci, e, že z mé zkušenosti e, tady vlastně probíhají dva procesy. Jednak je to rozvoj znevýhodněných regionů a potom je to politika soudržnosti. Bohužel eh, tyto regiony eh, patrně dále budou v budoucnu eh, zaostávat, protože ten systém je nedostatečný. Já vyzývám komisi, aby dělala všechno pro to, aby snížila tu rozvojovou propast mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie a doufám, že tato zpráva k tomu bude užitečným příspěvkem. Děkuji. Nyní paní Harkin na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Toto je zvláště důležitá zpráva, která podporuje investice do pracovních míst a růstu v Evropské unii a jejich regionech. Často se stává, že investice se soustředí pouze do městských oblastí a nezohledňují potřebu rovnovážného rozvoje v celé Evropské unii. Silné země potřebují silné regiony a silná EU potřebuje silné regiony. Politika soudržnosti je hlavním nástrojem na posílení regionů a proto také zabírá třetinu rozpočtu rozpočtu. E, na podporu e, venkovských oblastí a e, regionů musíme zajistit, abychom měli přístup k internetu, k širokopásmovému připojení ve všech oblastech, protože těžko můžeme mít digitální unii celé Evropské unii přístup. To je naprosto zásadní. Například v Irsku nemáme přístup k digitálním technologiím po celé zemi. Právě proto výrazy jako vyvážený regionální rozvoj a vyrovnání příležitostí jsou bezvýznamná, dokud nebude zajištěn tento přístup k internetu. Děkuji. Nyní paní Nina Gill. Zdá se, že tu není. Pan Pospíšil na jednu minutu

doufám tedy že ten rok aktivního stárnutí two thousand and twelve bude pokračovat a že ty programy neskončí tím že vyhodnotíme zprávu a víceméně na tento důležitý materiál zapomeneme. děkuji. děkuji já bych teď chtěl něco opravit. Chtěl bych pouze říci, že teď vysvětlujeme hlasování eh, ke zprávě pana Kukana, tak aby to všichni věděli. Nyní dávám slovo panu Bogovičovi. Prosím, máte slovo. Pan Bogovič tady není. Takže paní Záborská na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Evropský rok mezigenerační solidarity upozornil na význam seniorů ve stárnoucí evropské společnosti. Zpráva pana kolegy Kokana upozornila na situaci matek. Jejíž důchod je negativně ovlivněn mateřstvím a neplacenou péči o děti a rodinu. Neustále upozorňuji na to, že tento problém se musí řešit konkrétními opatřeními. Není správné ani spravedlivé, že naše společnost finančně trestá matky, třeba že její prosperita závisí na nových generacích občanů, eh, které přivedou na svět tyto matky a vychovávají k odpovědnosti a solidarity s ostatními. Podpořila jsem tuto zprávu a doufám, že co možná nejdříve přijdou na stůl konkrétní návrhy. Zároveň eh, oceňuji, že Evropský parlament ve své době přijal můj návrh a rozšířil rok aktivního stárnutí o rok solidarity mezi generacemi. Děkuji vám. Domno... Děkuji. A teď má slovo pan Kelly. No jeste. Domnul Mamikins. Není tady, takže pan Mamikins na minutu. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Také já jsem velice rád podpr- podpořil zprávu pana Kukana, protože je realitou v Evropské unii, že občané stárnou a otázka solidarity hraje velikou roli. Do roku 2050 eh, naši občané budou žít delší dobu a v mnoha oblastech je třeba leco změnit v sociální oblasti, ve zdravotnictví a vzdělávacím systému. Dříve tomu bylo tak, jako by to byla fantazie, ale teď je to skutečností, že lidé žijí stále déle a pracují stále více. A proto se musíme připravit na tuto skutečnost a už nyní je třeba, abychom byli aktivní. Dámna Harkin, un minut. Pani Harkin, minutu. Děkuji, já jsem byla pro tuto zprávu o aktivním stárnutí a mezigenerační solidaritu. Aktivní stárnutí znamená mnoho věcí. Zdraví, nediskriminace, přístup k celoživotnímu vzdělávání, k dopravě a k dlouhodobé péči. Eh, znamená to také otázku zátěže na eh, rodinné pečovatele a nárok na důchody. Ale nejde pouze o eh, aktivní stárnutí, ale také o mezigenerační solidaritu. Parlament vyslal velmi jasný signál tím, že vyzval Evropskou komisi, aby hodnotila proveditelnost a přidanou hodnotu nového finančního nástroje EU, který by zajišťoval minimální příjem pro všechny občany EU žijící pod úrovní chudoby. Já plně hájím, plně chápu, že min, otázka minimálních platů je záležitost členských států, ale pakliže vůbec existuje přidaná hodnota takového potenciálního nástroje, měl by to parlament vědět. Dále jsme hovořili o tom, že

pana de Campa a dávám slovo paní López Bermecho. Není v sále, takže paní Jill Seimer. Není v sále, takže pan Sean Kelly taky není v sále. Pan Mamikins, ano, ten je zde. President, eh, Děkuji vám, pane předsedo. Pane... Hm. Vážený pane předsedo, já jsem podpořil tuto zprávu. Domnívám se, že je to nesmírně důležitá otázka, protože Bílá kniha k dopravě má strategický význam a je orientována na konkurenceschopnou dopravní politiku ve vytváření dopravních systémů. Je to opravdu důležité, protože globalizace pokročila a musíme na to reagovat. Já jsem podpořil tuto zprávu i z toho důvodu, že parlament vyzývá komisi, aby realizovala jasná opatření pro realizaci tohoto cíle a podpořila vytváření dopravních eh, sítí. No jestli. Pan Lundgren není tady. Tak teď přicházíme ke zprávě Vozemberg.

Eh, Paní Žitňanská není tady. Paní forenza eh, Já jsem hlasovala eh, velice přesvědčeně pro tuto zprávu, která se týká toho, jak je toto téma důležité pokud jde o eh, eh, badatelky a vědkyně na univerzitách. Já to znám z osobní zkušenosti. Eh, badatelka, která byl, měla smlouvu na dobu určitou, měla potom negativní následky a tak dále. Takže je důležité odstranit tyto překážky, které jsou samozřejmě projevem diskriminace, která přetrvává. K této diskriminaci dochází v akademické sféře na univerzitách a prekérnost práce v akademickém světě má negativní dopad na e, výzkum a na akademické prostředí, zejména pro ženy. Diskriminace tohoto typu e, tedy musí být odstraněna, protože je to jev, který je všude na veřejných univerzitách a e, tato zpráva proti tomuto jevu bojuje. Děkuji. Já jsem také býval vědec. Nyní paní Nina Gill má slovo, ale pořád tady není. Paní Parker. Není tady. Paní Harkin. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala proti, eh, pardon, pro eh, tuto zprávu a eh, zejména bych chtěla upozornit na situaci v Irsku, kde Tribunál pro rovnost v prosinci loňského roku rozhodl, že v případě Michelle Skeffington docházelo k přímé i nepřímé diskriminaci žen při povyšování do vyšších akademických postů. To ale není jediný případ z posledních let v Irsku, který ukázal, poukázal na genderovou nerovnost na irských univerzitách. V roce 2009 pouze 10% vyšších akademických postů zastávaly ženy a po Maltě eh, je Irsko zemí s, eh, s druhým nejvyšším eh, indexem skleněného stropu na univerzitách. Ano, univerzity sice reagují, ale nereagují rovnoměrně. Proto vítám tento návrh a některé věci, po kterých volá. Tedy odstranit genderovou nerovnost v rozhodovacím procesu, také tvorbu rozpočtu na gender genderovém základě a plány pro genderovou rovnost jakožto nutnou podmínku pro přístup k veřejným financím ve vědě, výzkumu a akademické sféře. Děkuji, paní Morvaj. Já jsem hlasovala pro eh, tuto zprávu o e, kariéře žen ve vědě a na univerzitách. A proč? Já bych to chtěla ilustrovat šokujícím příkladem. Dnes v Evropské unii, a Maďarsko na tom není jinak, více než polovina absolventů vysokých škol jsou ženy. Je to 59%. Pokud jde ale o rektory, tak tam už tvoří ženy pouze 10%. Já si myslím, že v Maďarsku je toto číslo ještě nižší. Druhá věc, kterou bych chtěla zdůraznit eh, ohledně této zprávy, je počet doktorandů a žen s doktorským titulem. Eh, bohužel příliš mnoho z nich opustí svou vědeckou kariéru hned poté, co dostane titul PhD. Většinou je to z důvodu eh, porodu a péče o dítě. To ale není přirozené. A není přirozené, že máme tak málo rektorek je zapotřebí hloubkově se zabývat touto tematikou. A vyzývám ty, kdo trpí tímto problémem, aby mi napsali e-mail. Pan Kelly tady není. Pan Büchner. Samozřejmě je rovné nakládání a rovné respektování obou pohlaví ústředním eh, bodem, proti kterému se nikdo nemůže stavět. Ale zprávy Rodriguez a Fosenbergerové toho nedosahují. Eh, studium přírodních věd na vysoké škole není něco, k čemu by se měl člověk rozhodnout jenom proto, že se to právě propaguje. Takové studium znamená tvrdou práci, není to žádná procházka a je to jenom pro lidi, kteří mají odpovídající nadání. To je vidět na těch, kteří studium nedokončí úspěšní absolventi přírodních věd eh, musí být velice angažovaní a to nemohou přinést jenom ti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že se to musí propagovat. Eh, absolvování studia znamená eh, čas a peníze, které se investují, ale já považuji obě zprávy za neodpovědné, něco, co mladým dámám zcela jistě nepomůže. Děkuji mnohokrát. Paní Petr, Děkuji, já jsem podpořila tuto zprávu, protože je vidět, že po mnoha slovech o vytváření rovných příležitostí pro muže a ženy ve finále jsme se nepohnuli vůbec nikam. Kromě toho, ženy se každý den potýkají s překážkami na své cestě, ale neustále tak nějak panuje dojem, že mají nižší cenu než muži, protože jsou jim uzavírány dveře do světa biznisu a i dveře k vyšším postům v práci, byť třeba dosahují větších úspěchů než jejich mužští kolegové. Tato neviditelná bariéra je asi vytvářena nějakými překážkami pramenícími z podstaty naší společnosti jako takové. Proto je potřeba podporovat ženy, aby tyto byly sebevědomější, protože je fakt, že ženy toho mohou dosáhnout hodně, mohou skloubit rodinný i pracovní život, dokonce mohou zastávat i manažerské pozice. Je potřeba zajistit, aby existovaly rodme, ro, rovné podmínky pro muže i ženy, co se týká platů, možností povýšení a tak dále. Nicméně řešení spočívá zejména ve změně pojetí celé věci ze strany společnosti. Děkuji. Dostáváme se k vysvětlování hlasování ke zprávě o migraci a uprchlictví. A ne, pardon, předseda se opravuje. Nejprve zpráva Rodriguez. Slovo má paní von Storch, ale ona tady není. Takže paní Šojdrová, prosím.

ale ona tady není. Paní Forenza. Vážený pane předsedo, já jsem s velkým zadosti učiněním konstatovala, že tato zpráva měla většinu při hlasování, protože zde v plénu parlamentu se občas stává, že musíme zažívat komedii proti tomu, co se zde předkládá v rámci stávající agendy. Pro mě je to opravdu skok zpět Eh, do středověku a proto je dobré, že tento text byl přijat právě proto, aby se tomuto kroku zpět zabránilo. Jedná se o vzdělávání dívek. To je důležité především ve školách a musí se to stát systémem evropských politik proti diskriminaci pohlaví, proti sexismu, proti transfobii a homofobii. A já konstatuji s uspokojením, že to zpráva byla přijata a doufám a přeji si, že genderové záležitosti budou moci vplynout do vzdělávacího systému paní Gil. na Parker. Paní Parker není. Paní Morvaj. Paní Záborská. Minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem hlasovala proti této zprávě, neboť každá rodina má právo žít svobodně podle své víry a vybírat svým dětem takové vzdělávací programy, Eh, které je nediskriminují. Rodiče jsou prvními a nejdůležitějšími učiteli svých dětí. Toto právo oznává Všeobecná deklarace, jakož i umluva o právech dítěte a evropské smlouvy. Používání termínu rod jako gender, což není právně definováno a jeho význam se mění v závislosti na kontextu, hm, umožňuje různé interpretace a nehodí se pro označování diskriminace mezi ženami a muži, tak jak jak o tom hovoří i evropské smlouvy. Genderové identity, o kterých se zmiňuje předložená zpráva, nemají oporu ani ve smlouvách, ani v realitě a jsou ideologickým sociálním konstruktem a nemají místo v povinném vzdělávání dětí. To je pouze další zpráva z těch, které porušují svrchovanost členských států. Děkuji. Paní Harkin. Thank you. Uh... Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva o posílení dívek pomocí vzdělání eh, by nás měla všechny eh, alarmovat v našem parlamentu. Určitě jsme nezapomněli na Malalu Yousafzai a její inspirativní projev o eh, moci vzdělání. Vzdělání je moc a my žijeme v, v ekonomice vzdělání. Já jsem proto, aby Evropská unie přistoupila k Istanbulské konvenci a aby členské státy tuto konvenci ratifikovaly. Chtěla bych také, aby členské státy a Evropská unie unie pracovali společně na genderové rovnosti ve vnějších vztazích. Já jsem pro věkově přiměřenou sexuální výchovu a vztahovou výchovu. Já eh, vyzývám členské státy, aby učinili eh, takovouto výchovu eh, povinnou pro středoškolské i základoškolské děti. Věkově přiměřené, to je samozřejmě to klíčové slovo. Většina mladých lidí má přístup k internetu a se všemi plusy i minusy, které z toho plynou a musí být vyzbrojeny věkově přiměřenou sexuální a vztahovou výchovou, protože jestli ne, eh, budou příliš slabé na to, aby se vypořádali s tím, co tam uvidí a uslyší. Děkuji. Pan Buchner odešel. Paní Petýr. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že přijetí toto zprávy je ostudné pro demokracii a právní stát a hlasovala jsem proti eh, takováto eh, ideologie by měla patřit Miduloti a socialisté nám ji znovu vnucují. Eh, snaží se to dostat do kontextu ochrany dětí. Nicméně tato zpráva bere rodičům právo vychovávat své děti a členským státům bere právo eh, vytvářet své vlastní školní osnovy. Musíme se tedy ptát sami sebe, co přijde příště znají poslanci pozice a hodnoty z voličů, které zastupují. Já jsem hlasovala proti, protože toto je v rozporu s Evropou, ve kterou věřím a budu i nadále pro Evropu, která bude zastávat pravé lidské hodnoty. Děkuji.

Pan eh, eh, Dobrý den, rozhodl jsem se podpořit tuto zprávu, protože eh, nakonec přijala náš pozměňovací návrh o příklad, jak se starat o uprchlíky. Když se podíváme, co se děje ve Španělsku, mělo by to být příkladem pro zbytek Evropy Eh, do kterého ještě nedospěly ani naše státy, ani naše vlády. Lidé se snaží eh, pomáhat eh, uprchlíkům v této době krize, kterou zažíváme, je zásadní. Včera pan Juncker tady říkal veliká slova o uprchlících, o solidaritě, o Evropě. Ale problém je, že nestojili za slovy, skutky, nemají žádnou cenu. A nakonec to jediné, co zůstá, eh, jsou ploty. Evropa nemůže stavět stále vyšší ploty, ale musí provozovat reálnou konkrétní politiku od spoda, aby provozovala solidaritu a budovala jinou Evropu. Děkuji mnohokrát, paní Ždanoka. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem byla pro toto usnesení. Připadá mi ten eh, text jako úžasný strom s listy, ale bez kořenů. Hovoří se tam v úvodních ustanoveních o tom, že bezprecedentní počet lidí hledá útočiště v EU e v důsledku regionálních konfliktů a porušování lidských práv, ale tato regionální nestabilita je konsekvencí čeho? Kde jsou ty kořeny toho problému? Kde jsou ty příčiny? Bohužel naše řešení tuto odpověď neobsahuje. Mnoho těch, kteří jsou nebo byli ministry a, a šéfy vládnoucích stát, vytvořili tuto nestabilní situaci v Afganistánu, Iráku a Syrii a velmi často sedí teď tady mezi námi a najednou si myslí, že tu, je, tu vlastní odpovědnost hodí na ramena daňovým poplatníkům. Nicméně přece musíme být ličtí, jak v přístupu k uprchlíkům, tak co se týká odpovědné tvorby politiky. A to se bohužel neděje. Děkuji vám. Paní Harkin. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byla pro usnesení o migraci a uprchlících v Evropě. Toto je skutečně nouzová reakce na obrovskou humanitární katastrofu. Není možné postavit se k těmto žadatelům o azyl zády. Evropská unie musí dospět nějaké koherentní pozice. Mysleli jsme, že testem Evropy byla finanční krize a ona byla. Nicméně tato stávající migrační krize je testem ještě větším dokážeme skutečně sáhnout hlouběji do kapsy a zachovat se jako e, správní humanisté. Já bych podpořila návrh papeže Františka, aby každá rodina přijala jednoho uprchlíka a ráda bych apelovala Eh, na všechny, aby se chovali jako ty obce a jednotlivci, kteří uprchlíky vítají. Zároveň je potřeba vytvořit legální a správné kanály pro migraci do EU a bude asi na místě eh, vracet zpět ty, kteří sem přicházejí nelegálně. Bude potřebovat eh, spolupracovat se všemi mimo jiné s vysokou představitelkou a vyslancem pro lidská práva, abychom řešili i situaci v utečeneckých táborech. Děkuji. Děkuji, pan Balco, prosím. Děkuji. Usnesení o migraci a uprchlících dokazuje, že Evropská unie není schopná tuto migrační krizi vyřešit. Podíváme-li se na to usnesení jako takové a na vyjádření určitých hlav států, Jedná se v podstatě na eh, zcela volnou pozvánku pro tyto migranty. Nejsou to uprchlíci, jsou to nelegální přistěhovalci. Tisíce, desetitisíce a v budoucnu třeba i miliony. Eh, zatím v Maďarsku monitorujeme zhruba 195 tisíc nelegálních přechodů hranic, což eh, velmi znervozňuje místní obyvatele. Maďarská, maďarské vládě se však hážou klacky pod nohy v podobě naprosto nerelevantních regulací a nařízení. Ty je potřeba zrušit, jedině tak můžeme zachovat suverenitu maďarského státu. V rámci řešení eh, migrační krize je také potřeba zohlednit humanitární faktory, nicméně není možné ztrácet ze zřetele základní principy, například ten, že Evropa patří Evropanům. Děkuji kolegyně Mici u għadna bizzejt. Pane předsedo. Mediterran u għadna bizzejt byly celé stovky, stovky uprchlíků, eh, které utíkaly přes Lampedusu. Stále ještě tady umírají uprchlíci a stále slyšíme jenom slova, slova i slova. To, co řekl včera Juncker, ale máme tady pouze retoriku, velká slova, ale máme matky a děti, které umírají jenom proto, že chtějí uniknout pro následování. Je to Evropa, kterou chceme, když vidíme, že to je Evropa, která je vyprázdněna od všech svých původních hodnot. Je třeba, aby Evropa propůjčila důstojnost uprchlíkům, kteří jsou lidé stejně jako my a mají právo uprchnout před válkou a je třeba je přijímat. Děkuji. Pan Mamikins, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Evropská unie potřebuje komplexní mechanismus pro řešení e, uprchlické otázky, protože je to otázka, která asi zůstane na pořadu jednání ještě nějakou dobu. Dočasný e, systém řešení nestačí. Potřebujeme společnou migrační politiku, stejně jako politiku pro uprchlictví. Tato krize může představovat významný faktor pro evropskou integraci. Pakliže v krizi nic neuděláme, asi se situace dále ještě vyostří. Tento systém bude potřeba asi reformovat. Měli jsme krizi finanční, teď máme krizi uprchlickou. Postupně se posouváme eh, na cestě za společnou asilovou politikou a to je právě první krok na té cestě vpřed. Děkuji. Děkuji, pan Henen má slovo. Děkuji vám, pane místo předsedo. Návrh Evropské komise pro uprchlické kvóty není udržitelný ani morálně, ani prakticky. Morální námitka je, že lidé, kteří už jsou v EU, nejsou ti nejpotřebnější. Pokud nás zajímá pomoc syrským uprchlíkům, eh, aniž bychom chtěli pouze propagovat Schengen, tak bychom vymuli lidi přímo z táboru. Ale zatím to je tak, že v podstatě odměňujeme obchodníky s lidmi a pašeráky. Ale pak je zde ještě praktická námitka. Není možné mít zároveň kvóty a zároveň princip svobodného pohybu lidí. Protože dříve či později to uprchlíci dostanou pasy a pak už ty dvě věci vůbec nejdou skloubit dohromady. Schengen, stejně jako euro, je systém pro dobré počasí, aby se tak řeklo. Ani jeden nepřežívá první krizi. Fungovali perfektně, když bylo hezké počasí, ale zhroutili se, jakmile se objevil první problém. Monumentální ambice EU se zhroutily před eh, problémy stejně jako ten pomyslný obr na hliněných nohou. Děkuji. Paní Morvaj, ta tu není. Paní Šojdrová

Pan Coburn. Děkuji vám, pane místo předsedo. Nikdo, ani já, eh, neodolá eh, jak si těm eh, emocionálním obrázkům mladého utopeného uprchlíka na té jedné pláži. Samozřejmě všichni cítíme soucit, ale je potřeba najít praktické řešení tohoto problému tím, že se nesnažíme zarazit migraci, většina z nich je eh, hospodářská migrace, tím způsobíme pouze více migrace a stále další a další úmrtí. Proč například eh, státy z Perského zálivu neplatí za náležitě spravované tábory na hranicích Sýrie, odkud by se lidé mohli vrátit zpět domů až ta krizová situace pomine. To je přesně totiž ten přístup, který nutí lidi nastupovat do těch eh, vratkých nebo špatně utěsněných gumových člunů a přeplouvat středozemní moře. Mně záleží na lidských právech těchto migrantů, samozřejmě, ale záleží mi také na lidských právech a právech mých spoluobčanů a právech mých spoluobčanů na pracovní místa. Je potřeba toto vyřešit, je potřeba, aby Blízký východ konečně začal platit na sebe sama. Děkuji. Wolf. Děkuji, Wolf. Děkuji, pane předsedající Každý člověk má právo na život, jídlo, oblečení a přístřeší. Každý člověk má právo na svobodu, eh, svobodu bydliště a pohybu v rámci svého státu. Eh, každý eh, člověk, je-li k tomu důvod, by měl mít možnost migrovat a usazovat se v jiné zemi a to, že je občanem nějakého konkrétního státu, ho ještě nezbavuje členství v rodině lidstva. E, tyto principy e, jsou vlastní i těm, kteří stejně jako já chtějí najít řešení problému e, azylu a migrace pomocí kontroly. Vy, kteří jste dnes hlasovali pro toto usnesení, které požaduje nekontrolovanou migraci eh, na základě kvót eh, stanovených několika málo vyvolenými, na rozdíl od vás my se snažíme najít řešení, eh, které by snížilo dopad na naše občany, zdroje a mezinárodní problémy, než abychom spíše vrhali po sobě urážky a nadávky jako rasisti, xenofobové a extremisti po těch, kteří s námi názorově nesouhlasí. Děkuji. A nyní se přesuneme k usnesení, o kterém se dnes hlasovalo, o, e, role Evrop- o roli Evropské unie ve středovýchodním procesu mírovém. Pan Pospíšil tady není, pan Balco. Je tady. E, pane předsedo, děkuji vám. E, Evropská unie hraje aktivní roli v mírovém procesu na Středním východě a já souhlasím s jejím úsilím. E, jak Izrael, tak Palestina stojí před určitými úkoly, aby dosáhli míru. Nicméně chybí mi v tom usnesení e, některé body. Evropská unie by měla požadovat ukončení vlády eh, islámského státu na západním břehu Jordánu a měla by se vyslovit proti eh, kolektivním trestům. Eh, měla by také žádat o propuštění vězňů a odsoudit násilné akce proti osadníkům. Přestože toto usnesení je krokem vpřed, v porovnání s předchozími texty. Nemohl jsem bohužel hlasovat pro něj z těch důvodů, které jsem uvedl. Pan Mamikins. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská unie podporuje dvoustátní řešení. To je jediná cesta, jak přijít k válce a k míru. Obě strany se musí vzájemně uznat a jsou v rámci hranic z roku 1967. Jeruzalém se musí stát hlavním městem obou států. Myslím si, že je to rozumné řešení, které by mohlo zajistit mírovou budoucnost obou států. Bohužel Izrael a Palestina jsou na cestě blokování jednání. A já bych chtěl velice vyzdvihnout roli paní Morgeriny, která se snaží usilovat o mírový proces v této oblasti. Mám velké obavy, že populisté říkají dva státy pro dva národy. To mě trochu zneklidňuje. Děkuji vám. Vážený pane místopředsedo, my všichni jsme lidé a často eh, přeceňujeme důležitost určitých událostí. Právě tak my trváme na tom, že eh, migrace je naše odpovědnost a ne odpovědnost Syrie nebo islámského státu. A proto máme pocit, že tu krizi na Středním východě musíme nějak řešit my. Ale realita je taková, že naše schopnost působit pozitivním vlivem je omezená. Není nulová, ale je omezená. Je to na lidech v tom regionu, aby aby eh, tu situaci vyřešili. A oni eh, k, situa- oni k řešení míří a eh, v rámci toho souhlasí s určitými územními výměnami neboli překreslováním hranic. Což podle, mé, podle mého názoru je špatně, že Evropská unie prostřednictvím této zprávy se do toho plete a trvá na hranicích z roku 67 jakožto na konečném výsledku, protože právě o těch hranicích se má jednat. Takže něco takového určitě ty dvě strany nezblíží eh, a ani, ani to nezlepší náš pocit. Víte, ono ne, ne vždycky je všechno na nás. Eh, paní Morvaj není, paní Petyr není. Tím se dostáváme k usnesení o situaci v Bělorusku. Pan Pospíšil není, pan Mamikins. Vážený pane předsedo. Vztahy EU s Běloruskem se zlepšily v poslední době a já bych rád vyzdvihl dva pozitivní body, které také jsou obsaženy v usnesení, to je osobozování politických vězňů a reakce na to, co se děje ve východní Ukrajině. Myslím si, že situace se bude rozvíjet lépe Někdy to ve vztazích EU a Bělorusko vypadá tak, jako eh, jaro, léto, podzim, zima, jako sezóny. V současné době zažíváme jaro, ale mám tak trochu obavy, že možná by mohla dorazit i zima. Eh, přeji si dlouhodobě nasměrovanou eh, politiku v budování obou v budování tohoto vztahu. Samozřejmě mnohé záleží na Rusku, ale podívejme se na to, co bychom mohli ještě udělat také my, neboť ty, tyto vztahy jsou důležité, máme to velký potenciál. Pan Hanan. Is, has... Děkuji, pane místopředsedo. Pravda je, že Bělorusko se rozhodlo pustit se jiným směrem. Tak jako v Ukrajině a tak jako v Rusku, pokud si můžu vypůjčit terminologii 19. století, jsou jaksi vnitřní spory mezi slavianofily a e, stoupenci západu. A Bělorus Bělorusko je suverénní země a bohužel se rozhodla e, pustit se cestou autokracie a centrální vlády místo cesty osobní autonomie a e, svobody. A zase, my bychom měli přijmout e, fakt, že nemáme na to žádný vliv. Máme sice možná lepší model, ale s tímhle nic nenaděláme. Děkuji, paní Harkin. Děkuji, pane předsedo. Já jsem podpořila toto usnesení o Bělorusku, ale chtěla bych vysvětlit jedno hlasování ohledně pozměňovacího návrhu 1. Tento pozměňovací návrh vyjadřoval znepokojení nad rozhodnutím stavět eh, eh, jadernou elektrárnu a požadoval vytvoření eh, posouzení dopadu na životní prostředí. Já si myslím, že každá země má absolutní právo rozhodovat o svých energetických zdrojích, ale tady jsou ve hře dva důležité faktory. Za prvé, my eh, po nich nežádáme, aby to úplně zastavili. My pouze žádáme nezávislé posouzení dopadu. A za druhé, eh, stavba nukleárního reaktoru má globální implikace. To není jako postavit hydroelektrárnu nebo větrnou elektrárnu. Nukleár, jaderné elektrárny můžou mít dopad i daleko od eh, hranic toho státu a proto jsem právě hlasovala tak, jak jsem hlasovala. Eh, nyní se tedy eh, posouváme k, ke zprávě paní Veroniky Lope Fontaně a prvním řečníkem je paní Harkin opět. pět. Já jsem hlasovala pro zprávu o sociálním podnikání a sociálním inovacím. E, je to téměř polovina podniků v Evropské unii, zaměstnávají 14 milionů lidí. E, sociální podniky e, přispívají velkou měrou nejen k životnímu prostředí, ale také k sociálnímu začlenění a místnímu a regionálnímu rozvoji a k ochraně životního prostředí. Domnívám se ale, že sociální podniky potřebují větší podporu. My, my zachraňujeme ziskové organizace, organizace, ale velice málo věnujeme pozornost těm neziskovým. E, podniky sociální ekonomiky by měly být zahrnuty do národních reformních programů. A e, dále e, vyzývám členské státy, aby plně implementovali směrnici o koncesích a veřejných zakázkách, která obsahuje sociální doložky a kritéria na podporu sociálního začlenění a sociálních inovací. A také by se měla, roz, rozvojovat, by se měla zlepšovat situace těch nejzne, na evropském trhu a je zapotřebí usnadnit přístup těmto podnikům k evropským financím. Pan Mamikins. Děkuji, pane předsedo. V Lotyšsku Bohužel sociální podnikání není příliš rozšířeno. E, neexistuje ani jasná definice toho, co je sociální podnik. V naší legislativě je tomu tak a proto je nesmírně důležité, aby Evropská komise podpořila takové podniky působící v sociální oblasti celé Evropské unii. Sociální podnikání může být podporováno nejrůznějšími prostředky, takových zemích, jako je například Lotyšsko, vědí úředníci příliš málo o těchto možnostech a proto by bylo logické eh, vyzvat komisi, aby nastartovala více iniciativ a podpořila více sociálních podniků, aby byly vytvářeny například společné platformy, aby lidé mohli eh, dosáhnout cíle, který si zadali. Pan Hanan už tu není, paní Morová i taky ne. Paní Petiruš tu taky není. A tím pádem se posouváme k poslední zprávě, což je zpráva Martiny Dlabajové. A já žádám nejprve paní, pana Harkina, který tu není, říká předseda. Jsem zmatený. Paní Harkin. Pane předsedo, já jsem velice ráda podpořila tuto velmi konstruktivní a všeobjímající zprávu, eh, která má opravdu široký záběr a snaží se sladit eh, kvalifikace a dovednosti s poptávkou a pracovními příležitostmi. Eh, tato zpráva obsahuje všechny kousky skládanky, které jsou nutné k tomu, abychom měli odpovídající kvalifikaci pro pracovní poptávku. Musíme předvídat budoucí potřeby kvalifikace, musíme posílit vazby mezi vzděláním a zaměstnáním jednáním. Musíme podpořit mobilitu a e, nastavit dobré podmínky pro podnikatele. Musíme také podporovat mikropodniky a malé a střední podniky e, tím, že princip Think Small First se stane součástí naší legislativy. A já jsem měla obzvláštní radost z toho, že parlament tuto zprávu odhlasoval. A vzhledem k tomu, že je to průřezové téma, tato zpráva také říká, že musíme podporovat znevýhodněné skupiny, marginalizované skupiny, ať už jde o osoby s postižením, e, mladé nebo nebo staré pracovníky, ti všichni mají eh, práva na přístup ke slušné práci. Děkuji paní González. Eh, já jsem hlasovala proti této zprávě, protože eh, je to pouze eh, seznam starých receptů, které se ukázaly jako nefungující. Pouze to povede k větší nejistotě, nerovnosti a chudobě. Když hovoříme o mobilitě, tak to znamená mimo jiné migraci. Znamená to mimo jiné to, že více lidí si bude muset zbalit věci a navždy odejít ze své země. Tohle je řešení, tohle má být definitivní řešení problému zaměstnanosti. Jestliže chceme odstranit nezaměstnanost, máme dovolit těm regionem s nejvyšší nezaměstnaností, aby ztratili veškerý lidský kapitál. Když hovoříme o flexibilitě, znamená to práce na částečný úvazek, nestabilní práce, to je zase pokles jistot. Problém není v tom, že lidé v našich zemích by nebyli dostatečně flexibilní. To, to ne. Není to ani to, že by byli málo kvalifikovaní. Skutečný problém je v tom, že my ničíme pracovní místa, ničíme veřejné investice a nyní potřebujeme zásadní obrat o 180 stupňů v politice Evropské unie. Děkuji, pan Mamikins. Vážení kolegové, vzhledem k prekérní situaci v Evropě a stárnutí populace, můžeme udržet naši ekonomiku pouze rozšířením produktivity. A k tomu potřebujeme ambiciozní reformy. Potřebujeme stimulovat inovaci a sociální dialog, vytvářet nová pracovní místa, podporovat mobilitu a tak dále. Já jsem tuto zprávu plně podpořil na evropském pracovním trhu potřebujeme určité prognózy. Jaké jsou vyhlídky technologií? Co se změní, pokud jde o poptávku na pracovním trhu? Co půjde nahoru a co půjde dolů? Budeme musíme nastavit nabídku tak, aby odpovídala poptávce budoucnu naše systémy eh, školství a dopravy tomu budou muset být přizpůsobeny. Proto Evropský parlament musí požadovat, aby komise eh, konala eh, v tomto smyslu. Děkuji. Pan Šogor. Není? Pan Henen? Není? Paní Morvaj? Není. Děkuji. Tím jsme dospěli na konec plenárního zasedání. Díky všem za účast. Zápis této schůze bude k dispozici na začátku příštího plenárního zasedání parlamentu, pakliže eh, nebudou námitky. Odešlu dnes přijatá usnesení osobám a institucím v nich zmíněných a tím končím zasedání. Děkuji.